Dobré jitro, kolegyně, kolegové, srdečně vás vítám druh na druhém dni naší schůze. Vidím, že tady ještě vyjednáváte a diskutujete na programu. Nyní máme rozpočet na rok 2010. A částky, které bychom rádi viděli pro náš rozpočet na rok 2010. Někteří z nás měli letní přestávku, ale někteří z nás také pracovali. To byla Jutta Hau, která za nás vykonala velkou práci a já jí také nyní dávám slovo, aby nás seznámila s pozňovacími návrhy. Děkuji vám. A jestliže kolegyně, kolegové budou budou poslouchat. Já vím, že neumí všichni německy, ale chci říci několik zásadních věc, protože tady máme mnohé nové kolegy a kolegyně, kteří neznají mě a také neznají vždy postupy týkající se rozpočtu a nemohou to vědět. Tři zásadní věci chci říci. Za prvé k agenturám. Máme mezi tím 28 agentur v Evropské unii, za které zodpovídáme jako parlament které jsou financovány z části nebo celkově naším parlamentem, tedy z našeho rozpočtu. Komise každý rok předkládá návrh rozpočtu a rada vždy škrtá na těchto místech z celého srdce ráda. A to vždy je s postrachem pro lidi z agentur, ale nemusí to pro ně být postrach, protože my se často vracíme k návrhu rozpočtu a tak se také předkládají pozňovací návrhy k, agenturu, k agenturám a tak je také musíme chápat. Máme tady různé agentury. Některé agentury nedostávají peníze pouze z našeho rozpočtu, ale jsou také závislé na poplatcích, které vybírají za práci, kterou vykonávají. To se týká týká chemické agentury v Helsinkách, agentury EMEA v Londýně, to je medicínská lékařská agentura a pro tyto agentury jsou takzvané účelové příjmy byly vynalezeny. To tedy znamená, když tyto agentury nevydají celé peníze v rámci jednoho rozpočtového roku, tak eh, ho ne, tyto peníze neodnesou do spořitelny, ale mohou to vrátit na určitý účet do komise a komise tyto peníze spravuje a jestliže v příštím roce agentury nevýjdou se svým rozpočtem, tak mohou o tyto peníze zase pořád, požádat zpět. A někdy nikdy se komise je, e, tyto peníze nechce vracet, takže tyto účelové příjmy u EMEA, u chemické agentury přímo začlenila do rozpočtu, ale to nejde, protože tyto agentury jsou závislé na poplatcích a my všichni dobře víme, že nemůžeme vždy přesně říci, kolik poplatků se v určitém rozpočtovém roce vybere. To je také rozdílné, například závisí to na tom, kolik podniků si zažádá o hodnocení léčiv u EMEA. To já tedy někdy eh, mé pozměňovací návrhy překračují návrh rozpočtu a k agenturám ještě poslední. Existují samozřejmě eh, pracovní plány, tedy organigramy u jednotlivých agentur. A to znamená, že agentury opravdu musí mít tolik pracovníků, aby mohly rozumně pracovat. A to také znamená, že my jako parlament nemůžeme se neustále vrtat v tomto organigramu. My někdy máme pocit, že to víme lépe, kolik tam má být lidí a že někdy, si, někdy tvrdíme, že eh, někdy máme pocit, že víme všechno nejlépe i kolik lidí tam má pracovat. To znamená, že eh, agentura zažádá o dvě místa více a jestli že tato místa nejsou zamítnuta od námi, tak Eh, je zamítne například rozpočtový výbor, protože u 28 agentur musí existovat určitý pořádek a každá agentura když zjistí, že nevyjde se svým organigramem, ta, se svými pracovníky, tak potom v průběhu rozpočtového roku může tento organigram být po návrhu eh, také změněn komisí. To, se, to je tedy všechno k agenturám. A nyní k novým položkám. Samozřejmě je velice lákavé vytvářet nové rozpočtové položky pro věci, věci, které nám leží na srdci a říci, ano, to je naše politická vůle. Ano, tak tady jsme dokumentovali naši politickou vůli, ale dále nic, protože peníze z rozpočtu mohou být vydány z položek, které jsou právně opodstatněné. To znamená, že my a potom komise, která to bude implementovat, potřebuje vždy právní základ pro eh, položku, ze které které se mají vydávat peníze. V minulém roce eh, moji kolegové jednoduše eh, nechtěli poslouchat a slyšet a byla vytvořena položka eh, klimatického fondu a jednoduše komise není schopná peníze v této položce vydat. A to je nesmyslné, protože my potom dáme někam peníze, jako například do této položky na klimatický fond, ale pro klimatický fond neexistuje žádný právní základ, takže ty peníze se nedají vydat. Takže raději je lepší se seznámit s právním základem jednotlivých rozpočtových položek a říci ano, tak tady dáme více peněz. A to je rozumnější, než vytvářet nové rozpočtové položky. A potom pilotní projekty kolegové byli v minulém roce velice vynalézaví, pokud se týče vytváření pilotních projektů. Celá řada návrhů, které byly předloženy, byly zase staženy, ale existují také některé, které staženy nebyly. Já chci ještě připomenout to, že pilotní projekty a přípravná opatření vždy musí být záležitosti, které přinášejí za prvé evropskou přidanou hodnotu a za druhé musí být inovativní, musí to být něco z brusu nového. může existovat žádná jiná možnost, či žádné jiné právo, či žádná jiná legislativa, která toto již obsahuje. Potom pak to není pilotní projekt. Je to sice dobrá iniciativa parlamentu, ale není to, nejedná se o pilotní projekt a tak musím říci takovým váženým kolegům jako panu Zéberovi, musím říci, že to, co on navrhuje, je, to nejsou pilotní projekty s evropskou přidanou hodnotou. To platí i pro kolegu Ádera. On navrhl, abychom udělali pilotní projekt eh, k určitým rostlinkám. A eh, jsou tady pilotní projekty, které již běží a my můžeme vyzvat komisi, aby k tomu udělala právní předpisy, ale prostě nemůžeme to nazvat pilotním projektem. A Chris Davise mohu říci, on přichází o tři čtvrtě roku pozdě. Eh, pokud se týče nízkouhlíkového chovu zvířat. To také není pilotní projekt, protože komise již zadala studii a výsledky této studie budou prezentovány v příštím roce. To znamená, že komise je již o krok před námi napřed, takže to také není pilotní projekt. Jediný pilotní projekt je pilotní projekt Tomase Ulmera, to je screening a e, e, léčení žloutenky B. Takže nyní to je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji. Děkuji, Juto, to bylo velice prospěšné, aby si nás seznámila se systematikou agentur a také s jednotlivými rozpočtovými položkami. Já mám nyní obrovský problém a žádám vás o porozumění. V 11 hodin tady budeme mít dva předsedy rady, potřebujeme ještě 10 minut na hlasování. Letos máme mimořádnou situaci, že jsme nový parlament a vlastně nemáme čas debatovat o určitých věcech. Prostě jinak to nejde. A já bych nyní hned přešel k hlasování a žádám vás o pochopení Eh, ze strany kolegů, kteří by se chtěli vyjádřit, ale stejně každý bude hlasovat, jak to považuje za správné. A nyní eh, pozměňovací návrh 5911 Utah. kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Takže další pozměňovací návrh 5905, Jutta kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5910 Utah Hawk, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom 5, 9, 2, 1, Chris Davis, kdo je pro? Proti zdrželi se. Musíme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Já se omlouvám. Ale zde nejde o pilotní projekt Chrisse Davise. Zde. To je ta rozpočtová položka 070307, tam jsem měla stejný pozměňovací návrh. 5921 a 5913 jsou stejné. My sociální demokrati jsme pro. Takže prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 35 pro, nikdo proti a jeden poslanec nebo poslankyně se zdrželi, takže tímto schváleno. Chris? Minimálně dva kolegové zde mají hlasovací zařízení, které nefunguje. Ještě mnohem více lidí zde má problém s hlasovacím zařízením, nefunguje to. No, tak doufejme, že to stejně eh, nezměnilo ten eh, konečný výsledek, ale pokusíme se to napravit. Müssen wir noch abstimmen über 5906? ještě hlasujeme o 5906 Utah Hawk. Kdo je pro 5906? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Další 5904, Bas Eichhout, zpravodajka. Já jsem napřed Basovi navrhovala, aby se to, co chtěl, on převedlo, ale potom jsem mluvila s komisí a ona řekla, že to může také implementovat do Life Plus protože se to týká systému ETF, takže co se týče eh, Basova pozměňovacího návrhu, můžeme o něm hlasovat v jeho podobě. Takže žádný ústní pozměňovací návrh, ale původní verze base, takže 5904, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se, schváleno. 5914 Jano Šáder, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 5-9-1-8. Richard Zeber, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 5-9-1-9. Richard Zeber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To by možná mohlo být 50 na 50, tak um, ještě to vyzkoušíme a ti, co mají nefunkční zařízení, zvednou ruku. Takže hlasujeme nyní a hlasujeme o pozměňovací návrhu 5919. Končím hlasování. Hlasovalo 43 poslanců a poslankyň, 20 pro, 22 proti a jedno zdržení. Tak musíme to spočítat, protože zdá se, že jsou problémy s více zařízeními hlasovacími. Takže kdo je pro 5919? Kdo je pro? Budeme počítat hlasy. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto 26 pro, 32 proti. Tak, promiň, Richarde. 5920, Chris Davis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 5, 9, 2, 6, Utah Hawk. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 5915. Tam jsou dva stejné, tak kde pro? A zde je split vote, takže hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 5908 Utah Hawk, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 5909 Utah Hawk, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 5924 Tomas Ulmer, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Tak to budeme muset spočítat hlasy. Tak ještě jednou, kdo je pro 5, 9, 2, 4, Tomas Ulmer, kdo je pro? Kdo je proti? tak 30 ku 28 přijato. Je 907 Jutta Haug, kde pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 5912 Jutta Haug, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 5925 Tomas Ulmer. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A 5903 Bas Eichhout a Judith Argentiny. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím jsme uzavřeli hlasování. Děkuji Jutě za odvedenou práci a vám za pochopení pro tento mimořádný postup. So, dann gibt man mal nochmal das Eckblatt für Minister aus der Mappe.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 Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu a vítám srdečně mezi námi. Prosím vás ještě o koncentraci. Prosím, chceme pokračovat dál v našem programu. Okay. Now we can start. Yeah. Uh... Srdečně mezi námi vítám švédské předsednictví. Dnes zde máme dva zástupce na jednou. A vítám tedy mezi námi pana Görena Heglunda pro otázky sociálních věcí a pak vítám mezi námi švédskou předsedkyni pro peči o seniory a veřejné zdraví. Vítám vás srdečně mezi námi v tomto výboru. Jsme rádi, že jste mezi nás přišli. My víme, že švédské předsednictví je dobře připravené, má také ambiciozní cíle, již jsme se s tím seznámili v průběhu tohoto týdne a nyní mám, jsme velice zvědaví na to, jak nás seznámíte s vašimi tématy a proto vám dávám nyní slovo, pane Heglunde. Tusen tak, herr varma. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za srdečné uvítání ve vašem výboru a myslím si, že nyní budeme budovat ještě užší kontakty mezi námi, které budou sohra- sehrávat v další spolupráci velice důležitou eh, roli. Je pro mne velkou ctí, že se s vámi svým se setkat nyní na půdě výboru a hovořit o prioritách švédského předsednictví. Je pro mne ctí, že se smím zabývat otázkami zdraví a otázkami sociálních věcí, neboť to jsou věci, které se týkají zdraví nás všech. V Eurobarometru se před volbami dělal průzkum a zde také otázky zdraví a ochrany spotřebitelů byly označeny za nejdůležitější otázky pro občany EU. A to je naše společná kompetence a zodpovědnost. Takže my se zabýváme těmito otázkami, které občanům nejvíce leží na srdci a to budete vydělat v následujících pěti letech. Evropští občané by měli mít přístup k co nejlepší zdravotní péči, pokud to bude možné. Evropská unie samozřejmě může eh, umožnit přístup k nejlepší péči, ale samozřejmě kompetence v této oblasti je na straně národních států. Ovšem také Evropská unie dělá jisté iniciativy, ale přestože existuje národní zodpovědnost a kompetence, přesto můžeme se na evropské úrovni hodně od sebe poučit, vyměňovat se zkušenosti z oblasti zdravotnictví a také občané s mají zesílené spolupráce mezi členskými státy další přidanou hodnotu. Určité otázky kterými se chci zabývat. To jsou také otázky, kterými se bude zabývat společně Rada a parlament a pak bude schválen také závěr, který se bude týkat lepšího postavení evropských pacientů. Tady se to týká především směrnice pro práva pacientů, kteří žádají o léčbu v jiné zemi. A my hodláme se zabývat touto otázkou velice konstruktivně. My o to máme velký zájem, my máme zde dobrou vůli, my chceme zde velice dobře spolupracovat s Evropským parlamentem, to je v našem zájmu, to je také ve vašem zájmu a je to především také v zájmu občanů a občanek. Tak přestože plníme různé úkoly a máme různé role, tak přesto nám jde především o zlepšení situace pro občany. Já nyní prezentuji jednotlivé otázky, které považujeme jako švédské předsednictví za priority. Já zodpovídám za zdravotnictví a farmaceutické otázky a kolegyně je zodpovědná za veřejné zdraví a proto předneseme zde dva proslovy, tedy uděláme dvě prezentace. <clears throat> Bude to opravdu velice pracovně intenzivní podzim. Máme hodně otázek, které budeme muset řešit a máme na to, nemáme na to příliš času. Tedy švédské předsednictví je, se nalézá před velkými výzvami ale při řešení těchto výzev a otázek máme mnoho spojenců, protože vyřešit tyto otázky nemůžeme sami. Jedná se o to, že hodláme spolupracovat s ostatními členskými zeměmi, s parlamentem a také s Evropskou komisí, abychom vůbec mohli udělat nějaký pokrok. A já v této souvislosti bych chtěl kolegům tedy českému a francouzskému předchůdci bych chtěl poděkovat za spolupráci, protože jsme spolupracovali velice dobře. Především se v minulých měsících, 12 měsících pracovalo na otázce práv pacientů a také odolnosti proti antibiotikum a my nyní máme možnost docílit politickou dohodu v těchto otázkách. Také následující předsednictví Španělsko například se již vyznačují s tím, že máme spolu dobré pracovní vztahy a také budeme kontinuálně pracovat spolu na dalších otázkách. My jsme předsednictví EU zahájili 1. července a hned jsme uspořádali neformální zasedání ministrů v Jenšepe z 6. a 7. července. Tam jsme pro, se radili o směrnici diskuzi o právech pacientů a především jsme se zabývali pozňovacími návrhy Evropského parlamentu. Jsou to pozňovací návrhy z prvního čtení a jde nám o to, aby všechny členské státy znaly stanovisko parlamentu. Také jsme hovořili o tom, jakým způsobem dokážeme pozňovací návrhy zapracovat do textu. Ministři upozornili na důležité oblasti a tak se také hodláme ubírat dál. Na ministerské schůzi jsme také hovořili o odolnosti proti antibiotikům, o problematice v oblasti alkoholu a také o nové chřipce prvního prosince se bude konat hlavní rada, ale ještě další zasedání ministrů bude se konat 12. října a tam budeme se zabývat chřipkovou pandemií. Budeme organizovat ještě další ministerské konference, kde se budeme zabývat nejrůznějšími otázkami a za na tyto konference budou zváni ministři i poslanci. My také doufáme, že evropští poslanci se budou na tomto procesu aktivně podílet, abychom mohli být s vámi, s vámi stále v kontaktu a měli takzvanou zpětnou vazbu od vás. A nyní bych se chtěl zabývat jednotlivými otázkami a to je směrnice o právech pacientů a to je čerpání zdravotnické péče v jiných zemích. To je otázka, která je velice žhavá a ožehavá v jednotlivých zemích. Jednotlivé členské země i Evropský parlament se vyjadřují zcela konkrétně a přednášejí zcela konkrétní přání. Jak již jsem řekl, řekl, návrh směrnice předložený komisí již byl e, e, řešen za českého a francouzského předsednictví. U této směrnice se jedná o to, abychom vytvořili právní praxi v této otázce a radě jde o to, abychom dospěli k vyváženým řešením, tak aby pacienti měli práva čerpat eh, zdravotnické služby v jiných zemích a také členské země musí dobře své zdravotnictví zorganizovat a musí mít možnost eh, také své zdravotnictví dobře organizovat. My chceme za švédského předsednictví dospět k politické dohodě v radě, ale to závisí na tom, o zdali členské státy budou budou také konstruktivně spolupracovat a budou mít dobrou vůli k, k vytvoření kompromisu. Již bylo docíleno hodně pokroku, ale e, určité otázky zatím ještě nebyly vyjasněny, například oblast aplikace směrnice. Zdali se to týká také soukromých e, zdravotnických zařízení, do jaké míry členské státy mají spolupracovat ve čtvrté kapitole směrnice, potom se také to jedná o přiměřenou eh, nabídku kvality ve zdravotnictví. To jsou tedy otázky, které zatím nebyly vyjasněny, ale já doufám, že Radě čas na politickou dohodu v radě za švédského předsednictví. Já tedy počítám také s podporou eh, parlamentu a komise, neboť my chceme dospět ke společnému stanovisku, které bude dobrým základem pro druhé čtení. Potom také otázka farmakologického balíčku. Druhá daleko sáhlá otázka, kterou se hodláme zabývat, je právní předpis týkající se farmakologického balíčku a to se týká především tedy o informace spotřebitelů, fa- farmakovigilance a padělaná léčiva. Já se tady chci zmínit především o informacích o lécích. České předsednictví poukázalo na to, že mnoho členských států přisuzuje padělaným lékům a farmakovigilanci větší význam. A to je náhled, ke kterému se také může švédské předsednictví e, přiklonit. A proto tou, těmito dvěma otázkami již se dále zabývat nebudeme my jsme se vyjádřili jako švédské předsednictví k těžkému vymezení eh, reklamy a eh, informací. Rada na podzim se bude zabývat eh, na podzim také dvěma částmi, dalšími dvěma částmi balíčku. Tady se to týká především ob obrovských eh, množství padělaných léčiv, které se dostávají do legální distribuce. My hodláme získat možnosti, jak efektivněji proti tomu bojovat a také podávat informace o vedlejších účincích. My chceme také Evropský parlament do tohoto procesu zapojit. My doufáme, že budeme v této otázce intenzivně spolupracovat. My máme velký zájem zde mít s vámi velice dobré kontakty, které hodláme dále zlepšovat. My chceme v této oblasti se dostat co nejdále. A potom ještě další bod, o kterých se, kterém se chci zmínit, to je elektronické zdravotnictví e-health a také odolnost proti antibiotikům. Já jsem také již předložil iniciativy na závěry rady Eh, pro dvě oblasti. To je e-health a odolnost proti antibiotikum. Eh, odolnost proti antibiotikum je velká hrozba pro budoucnost a také v oblasti hygieny musíme začít pracovat. A také musíme začít s rozumným předepisováním antibiotik. Ale jsou tady určité oblasti, které ještě spadly pod stůl. To je výzkum, vývoj nových antibiotik, protože v současné době není dostatečná, dostatečné pobídky pro další vývoj a hledání nových léků, které také potřebujeme. Existuje tady mezera, propast mezi potřebou a vývojem nových farmak. Proto musíme opravdu se do tohoto pustit tak, abychom společně s farmaceutickými firmami toto začali řešit, tak aby vznikla nová generace, tedy druhá generace antibiotik, která bude moci nastoupit tehdy, až první generace přestane fungovat. A potom e-health, e-zdravotnictví. My zde chceme schválit závěry rady, které budou moci posílit spolupráci v této oblasti a my se domníváme, že čas je proto také zralý, že to můžeme předložit na program existovaly určité technické překážky, které již byly odstraněny a my se domníváme, že zdravotnictví může fungovat tímto způsobem efektivněji. My také doufáme, že budeme takto moci nabízet více zdravotnických služeb za stejné peníze. My máme také ten dojem, že tady existuje enormní potenciál, že moderní technologie můžeme využívat a že můžeme za e, peníze daňových poplatníků nabídnout více, nabídnout více občanům, kteří to potřebují. Na závěr bych chtěl ještě se zmínit o směrnici o darování orgánů a transplantaci. My hodláme se touto tématikou dále zabývat, ale nepodaří se nám tuto tématiku dokončit. To bude otázka, kterou se bude zabývat španělské předsednictví. Takže to byla má slova k vám a chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že nám leží těsná spolupráce opravdu s vámi na srdci a nyní chci předat slovo kolegyně Larson a těším se dále na dobrou spolupráci s vámi. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, souhlasím s Jorenem Heglundem, který mluvil o tom, že opravdu velice milé, že můžeme být zde spolu s vámi, poznat vás a položit základní kámen naší budoucí spolupráce. Ráda bych vám také poblahopřála ke zvolení do Evropského parlamentu, a to zvláště těm, kteří zde byli, sem byli zvoleni nově a kteří e, nyní mají své první funkční období. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Zabývám se otázkami veřejného zdraví a já se říci, že koordinovaná spolupráce v otázkách veřejného zdraví v EU ještě nikdy nebyla tak aktuální jako dnes. V oblasti zdravotnictví čelíme celé řadě výzev a lze jim čelit lépe spolu, prostřednictvím spolupráce v Evropě, protože jsou to výzvy, kterým čelíme všichni. Není tomu tak, že by se nějaká nějaké země nedotkl vývoj nové chřipky AH1N1. Ukazuje nám to, co sebou přináší pandemie, jaké přináší dopady a musíme být ochotní a připraveni zasáhnout na národní úrovni, na úrovni EU i na celosvětové úrovni. Dovolte mi nejprve říci něco k tomu, co děláme v otázkách pandemie a pak se budu věnovat dalším prioritním otázkám veřejného zdraví. Členské státy se již dlouho připravovali na pandemii chřipky. V roce 2005 byla eh, založeno Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Tato agentura ostatně má své sídlo ve švédském Stockholmu. Tato organizace pomáhá poskytovat informace o problematice chřipky. ECDC v roce 2007 vyhodnotila, že připravenost e- v EU je dobrá, ovšem, že jsou některé body, které by se měly dále zlepšovat. Od roku 2007 byla samozřejmě učiněna i další opatření. A můžeme říci, že jsme o tomto tématu diskutovali již léta na různých eh, radách ministrů. Jsme diskutovali o tom, jak reagovat na negativní aspekty určité krize. A také máme celosvětovou spolupráci měli bychom říci, že úsilí na úrovni EU probíhá ruku v ruce s VHO, se Světovou zdravotnickou organizací. Také můžeme říci, že ochota a spolupráce v Evropské unii se výrazně zlepšila, i když je samozřejmě možné věci i nadále více zlepšovat během českého předsednictví již byly zahájeny práce, byla svorána mimořádná řada, rada ministrů, to bylo 30. dubna a my samozřejmě v tomto duchu budeme také pokračovat. Na neformálním zasedání v eh, Rady ministrů v v červenci se o tomto tématu diskutovalo a mnozí dali najevo, že bych se na podzim v radě měli formulovat závěry, které by se měly věnovat významným strategickým otázkám pro budoucnost. A proto jsme svolali radu ministrů na 12. října, abychom se věnovali právě chřipce a snad zde budeme moci přijmout závěry rady. To nás tedy již brzy čeká. V rámci struktur rady jsme obč, opět aktivovali skupinu přátel předsednictví a to eh, v souvislosti s pandemií. Jde o to léčit tuto chřipku a zabývat se také multisektorálními aspekty pandemie. Jakými otázkami se budeme na podzim zamývat? Je to eh, přístup k očkovacím látkám, společné pořízení očkovacích látek pro ty členské státy, které zatím neuzavřely žádné dohody s poskytovateli. Potom je to globální solidarita, informační kampaně a, jak jsem již řekla, multisektorální témata, která by se měla nadále řešit i z perspektivy EU. Evropská komise se nyní intenzivně zabývá otázkami chřipky a plánuje vydat v polovině září sdělení. My tento cíl vítáme, protože významně přispívá také k práci ve skupině přátel předsednictví a je také významným příspěvkem pro plánovanou radu ministrů 12. října. My se této otázce na podzim budeme věnovat také na více grémích a fórech a zde se těším na vaši spolupráci a podporu. V červenci komise vydala doporučení týkající se očkování proti sezonální chřipce. A to znamená, že v členských státech budou stanoveny akční plány s cílem proočkovat 75 osob starších 65 let. A švédské předsednictví zahájí vyjednávání tohoto tématu v Radě. Dovolte mi, abych se věnovala i dalším aktuálním tématům. Jako první je to téma alkoholu. Jak jistě víte, tak Švédsko během svého předsednictví v roce 2001 zahájilo intenzivnější spolupráci v EU zaměřenou na omezení negativních dopadů alkoholu. EU přijala všeobecnou strategii v této oblasti a je to významná aktivita, které se nyní chceme věnovat a nadále ji podporovat. Švédské předsednictví s generálním ředitelstvím Sanko svolá na podzim celoevropskou, a celosvětovou konferenci odborníků a my doufáme, že rada vydá, schválí v, v prosinci závěry týkající se otázek alkoholu a zdraví. A to zvláště co se týče jeho vlivu na mladé lidi, otázky prodeje alkoholu a jeho negativních dopadů. Konference se bude věnovat hlavně otázce propojení alkoholu, chudoby a šíření infekčních chorob v zemích, kde jsou e, příjmy na středně nebo nízké úrovni. A to bude plánováno společně s VHO. Dovolte mi, abych vás také upozornila na konferenci, která se uskuteční příští týden zde v Evropském parlamentu. 9. září to bude konference týkající se alkoholu a těhotných žen. Doufám, že se budete moci zúčastnit a srdečně vás zvu na všechny eh, ohlášené konference. Dalším tématem, kterým se chci věnovat, jsou eh, drogy. Doufám, že budeme moci přijmout doporučení eh, rady, aby bylo umožněna prevence konzumace drog u mládeže, anebo aby se konzumace drog u nich alespoň posunula, opozdila. I toto je mezinárodní téma. Dalším tématem je kouření. To je škodlivé pro zdraví. V celé Evropě existují národní kampaně, evropské kampaně na omezení kouření a tím také na omezení jeho negativních dopadů. Budou návrhy na vytvoření nekuřáckých zón, již eh, komise vydala určitá doporučení v červenci a my doufáme, že bude schváleny v prosinci radou. I vy je dostanete k dispozici. Také eh, téma důstojné a zdravé stáří jsme konfrontováni se stárnutím obyvatel a staří lidé také mají právo na zdravý a důstojný život. Ministři sociálních věcí eh, vyjednají závěry, které by se měly schválit na podzim. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, byla by zde celá řada dalších otázek, které bychom měli projednat a které si zaslouží pozornost Evropy. Ale těch se potom ujme jistě další trio předsednictví. Nyní bych chtěli tedy zahájit diskuzi a těším se na zajímavou diskuzi. Děkuji vám. Děkuji oběma ministrům. Skutečně se domnívám, že zdraví je téma zajímavé pro všechny lidi a tak také se tímto tématem budeme v našem výboru intenzivně zabývat. Máme 45 minut na otázky a odpovědi, 20 lidí se hlásí o slovo. Já dneska chci, aby se dostali na řadu všichni. To znamená na osobu 1,5 minuty. Prosím, buďte solidární, jinak tady budu mm, používat tlačí, eh, kladívko a nyní Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, vítám oba dva ministry. Některé poznámky z mé strany. Ano, zdraví je stále důležitější. Já to sleduji každý den, tři aspekty pro pana Heiglunda. Práva pacientů považuji za dobré, že to považujete za prioritu. Prosím vás, podívejte se ještě jednou více na pozňovací návrhy parlamentu, protože například rada nepředkládá žádné návrhy k řídkým onemocněním a také k citlivým otázkám. A potom je tady také téma voucheru. Dám šlo o to, aby pacienti nemuseli bojovat s finančními problémy, když bude léčba schválena. Prosím, zabývejte se tím. Farmakologický balíček, to je spodná záležitost i ve výboru. Zajisté bude zde padne kritika, že se tím vůbec nezabýváte. Já eh, jsem proto, že to jednoduše neschválíte to, co eh, komise navrhne, ale myslím si, že byste se měli také tímto zabývat například pokud se týče orgánů, tak prosím zabývejte se články 13, 14, 15 návrhu komise. Tady se to týká dobrovolného za dárcovství a také týká se to ochrany dárců. Kone, to vždy řešil parlament a nyní konečně se toho ujela také komise. A také ještě k nové chřipce. My bychom neměli být ani nedbalí, ani paničtí. Já vás žádám, abyste se zabývali především tématem dětí, to znamená z hlediska očkování a terapie. Tady byste měli přihlížet především ke zvláštním potřebám dětí. Dagmar Rodberen. Děkuji. Telegraficky je mi líto, zrovna ta prezentace se mi moc nelíbila takže přes hraniční zdravotní péče patří také k právům pacientů. Já jsem vaše problémy nepochopila, také problémy soukromých institucí. Jestliže e, katalog členské země předpokládá určitou službu, tak musí být k dispozici i ostatním občanům. Nevytvářejte problémy tam, kde žádné nejsou. Stejná kvalita služeb. Podíváte-li se na to u přeshraniční péče, tak vás žádám, abyste se na to podívali také v jednotlivých členských zemích, protože tady existují obrovské diference bezpečnosti a kvalitě. V jedné jediné členské zemi to je. Nedělejte si příliš velké ambice, podívejte se skutečně na problémy pacientů. Já e, mám já jsem předložila také určité pozňovací návrhy, například řídké nemoci, tedy e, zvláštní nemoci, které nejsou řešeny. A potom také e, je třeba také řešit informace pro pacienty. Jestliže máte problémy s vymezením reklamy a eh, informovaností, tak tyto problémy všechny vyřešíme, ale v současné době mají pacienti právo na více informací, protože ten příbalový leták, ten neposkytuje dostatečně informací. Jestliže se tímto tématem nebudete zabývat, tak určitě se tím budou zabývat eh, organizace pacientů, protože lidé potřebují informace, ne můžeme se spolehat pouze na americké stránky psané anglicky. Tím byste se měli zabývat a parlament se tím také bude zabývat. Děkuji a nyní Antonia. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, panu ministrovi i paní ministrini. Vidíme, že váš program je skutečně ambiciozní a já jsem za to ráda, protože to vypadá, že v tomto funkčním období bude náš výbor eh, velice, eh, bude mít dost práce, že uděláme i některé věci, které se nedodělaly v minulém funkčním období, zejména se to právě týká otázek veřejného zdraví. Mám otázku, zda, bych tě, zda byste chtěli ještě dále rozpracovat otázku práv pacientů, protože, jak říkala moje kolegyně, tak se nejedná pouze o práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči, ale také co se týká bezpečnosti eh, zdravotnických služeb, přístupu ke zdravotnictví, dostupnosti léčiv a také se dotýká informací O léčivech také je zde charta práv pacientů, kterou, se kterou jsme nyní eh, moc nepohnuli dopředu. Některé země, eh, nebo ta situace ohledně těchto práv pacientů se v každé zemi různí. Hovořili jste o, o otázkách prevence ale vzhledem k tomu, že je zde zpráva, která se týká nerovností nebo nerovného přístupu ke zdravotnictví, tak eh, je nutné, abychom to vzali v úvahu, abychom vyřešili rozdíly eh, mezi jednotlivými členskými státy. Také mám komentář k farmaceutickému balíčku. To je velice citlivá otázka. Mám pocit, že jsme se velice snažili, abychom našli rovnováhu mezi zájmy pacientů a průmyslu, ale je nutné, zajít, eh, je nutné najít větší spolupráci mezi GŘ Sanko a GŘ pro průmysl. Děkuji, nyní Baskuta. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, zástupcům Švédska za jejich prezentace. Mám otázku, která se týká přeshraničního poskytování zdravotní péče, které této otázce se parlament velice věnoval. Také jsme hovořili o tom, jaké budou podmínky pro udělení předchozího souhlasu. Myslím, že parlament se snažil zvýšit eh, flexibilitu těchto podmínek a vy sám jste se k tomu vyjádřil velice konstruktivně, také jste říkala, že dojde k druhému čtení. Mě by zajímalo, do jaké míry rada podporuje tuto další flexibilitu těch podmínek, které se týkají získání předchozího povolení k přístupu v péči v jiném členském státu. Děkuji. Děkuji. Nyní Marina Jana Kudakis. Máte zájem o slovo? Ne, to je omyl. Dobře, takže nyní Anna Rožbach. Děkuji. Já mám několik eh, otázek eh, na eh, oba ministry, na pana ministra i na paní ministrini. Nejprve na pana ministra Heglunda. Chci se zeptat na právní předpisy, které se týkají pacientů. Mnoho dánů jezdí za zdravotní péčí do Švédska, zejména navštěvují zubní lékaře. A také pacienti, kteří trpí rakovinou, často Um, využívají zdravotní péči ve Švédsku. Chci se zeptat, eh, zda tento příliv dánských pacientů nemá vliv na eh, prodlužování pořadníků pacientů ve Švédsku. A také mě zajímá, kolik to přináší eh, navíc pracovních hodin pro zdravotníky. Myslím si, že ta, pokud, pokud by to takhle bylo v každém členském státu, tak se to určitě projeví v těchto ohledech. Pak mám otázku na paní ministrině. Hovoříme zde o péči pro starší občany. Je to spojeno i také s dalšími oblastmi, jako je kultura nebo sport. Záleží to na situaci v každé zemi, ale chtěla bych se zeptat, zda máte určité srovnávací statistiky, jak je to v jednotlivých členských státech, jak mají starší lidé přístup ke kultuře a ke sportu. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Francoise Grostet. Děkuji. Budu se... Eh, chtěla bych se zeptat pana Heglunda. Zdaleka nejsem přesvědčená, jeho argumenty, které se týkají přeshraničního poskytování zdravotní péče. Já mám pocit, že zde není příliš velká vůle, aby se něco měnilo, aby došlo ke změně. A chci tedy říci, že Evropský parlament eh, chce čekat na výrok eh, soudního dvora. Nechceme žádnou diskriminaci, nechceme, aby docházelo k diskriminaci evropských pacientů. Chceme zajistit, aby pacienti mohli využívat eh, co nejlepší dostupnou zdravotní péči. Je nutné přemýšlet o pacientech, o lidech, kteří mají zdravotní problémy. Parlament velice eh, úzce, velice eh, přísně bude sledovat všechny návrhy a je nutné, abychom eh, s tím pokročili, protože zde to jsou, jsou to důležité otázky a potřebujeme mnohem více politické vůle něco změnit. A ještě bych chtěla říci, že komise 2. 22. července pod tlakem parlamentu přijala návrhy, které zaprvé mají bojovat s Alzheimerovou chorobou a s neurodegenerativními chorobami obecně. Chtěla bych připomenout, že Alzheimerovou chorobou trpí v Evropě 7 milionů lidí a to číslo se v následujících letech ještě zvýší. Přinese to sebou mnoho problémů a je proto nutné přinést eh, praktické návrhy, hmatatelné projekty, a to projekty, které se budou týkat všech členských států. Takže já se vás na to ptám, kdy se eh, k tomuto tématu dostanete. Děkuji. Nyní paní Westland. Děkuji. Jsem velice ráda, že zde jsou přítomní švédští ministři. A Někteří opravdu pocházejí přímo ze stejného regionu jako já. Nejprve chci oslovit Jorana Heglonda. Ty cíle, které jste prezentovali, nejsou zase tak smělé, i co se týče toho časového harmonogramu. Na jednu stranu existuje určitá menšina v parlamentu, většina v radě, existují určité sporné otázky, kolik moci mohou vykonávat členské státy již i při těch předběžných rozhodováních, které jsou důležité pro pacienty. Co bude dělat Švédsko, jak se rýsují většiny v parlamentu a radě? Vy nechcete hledat možná řešení a vnímat tyto šance? Pak bych měla jednu otázku na paní ministrině. Už jsme o tom slyšeli včera, dnes jsme to slyšeli také ve vaší prezentaci a týká se to koordinace informací o očkovacích látkách. Slyšeli jsme, že všechno běží skvěle. Včera u nás hovořila paní Jakab z ECDC, ale ta nám říkala něco úplně jiného, než co jsme slyšeli na tiskové konferenci švédského předsednictví k tématu očkování. To jsme slyšeli, že je možné, že se dostaví určité vedlejší účinky, které se u zdravých eh, projeví teprve mnohem později. Také ten výzkum pro ty rizikové skupiny, tam by se to také posunulo. Zajímalo by mě, jak je to skoordinované, co může švédské předsednictví udělat pro bezpečnost a proč je to v rozporu s tím, co říkají jiní. Děkuji, Christopher Filner. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také hm, panu ministrovi a paní ministrini Vrátil bych se k informacím o léčivech. Tam mi skutečně leží na srdci. Včera jsme diskutovali s komisařem Verhoegenem a zdá se, že tam rada nechce nebo nemůže jednat. A také víme, jak je, jsou rozložené většinové síly v tomto výboru. My bychom chtěli dát eh, priority těm otázkám, na kterých by mohla panovat schoda, ale to neznamená, že bychom otázku práv pacientů a informací posunuli na neurčito, protože už se o tom diskutuje nějakých 8 let, takže bych si na to zde rád postěžoval. Neměli bychom jenom vyčkávat, ale skutečně bychom měli usilovat o pokrok v této věci. je to těžké spolupracovat se, se radou a učinit nějaký pokrok, protože nevíme, jaké jsou přesné názory v radě, kde vytyčují hranice mezi reklamou a informací. Je důležité se na tom dohodnout. Stav je neúnosný. Také otázka přístupu k internetu. Ti, kdo mají přístup k internetu, ti se informují tam, ale ostatně pacienti vůbec nemají čas na to čekat, až se jednoho dne rada dohodne. A potom paní ministrině, chtěl bych se zeptat na téma kouření a na téma žvíkání taba- tabáku. Děkuji. Já bych zde rád uvítal delegaci švýcarského parlamentu. Srdečně vás vítám zde v našem výboru pro životní prostředí a zdravotnictví. Niklas Wilmut. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, oběma zástupcům švédského předsednictví za tyto prezentace. Myslím, že jste eh, hovořili o velice významných otázkách. Dovolte mi však soustředit se na otázku Alzheimerovy choroby. Takže mám otázku spíše na paní ministrině. O Alzheimerově chorobě se hovoří v souvislosti s neurodegenerativními chorobami. Souvisí to také se stárnutím obyvatelstva v Evropě. Je to choroba, která je velice obtížná jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu. Je to také finančně náročná choroba. Hovoříme zde o o miliardách eur. E, komise v červenci Eh, přijala návrh, který hovořil o tom, že členské státy by měly společně plánovat svůj výzkum. A zde je skutečně ta koordinace mezi jednotlivými členskými státy přínosná. Chtěla bych apelovat na to, že se jedná o velice eh, aktuální otázku a je nutné s ní postoupit co nejdříve, takže vás se ptám, jaké máte plány v tomto ohledu. Děkuji. Nyní pan Frederik Ries. Paní Frederik Ries. Děkuji. Budu stručná. Chtěla bych pouze připomenout, nebo chtěla bych vyjádřit podporu naší skupiny eh, k tomu, aby se švédské předsednictví vyjádřilo podrobněji k plánům, které se týkají Alzheimerovy choroby. Mám pocit, že těch priorit je trošku příliš mnoho. nechci, abyste řekli, že Alzheimerová choroba je prioritou, ale je to určitě jedna z otázek, která je naprosto nezbytná k tomu, aby se řešila. A pak eh, se chci ještě vyjádřit k otázce dárcovství orgánů. Máme se určité doporučení. Vy jste říkali, že budete o této otázce dále jednat, že budete Eh, na tom dále pracovat. Zřejmě se bude, zřejmě se bude eh, na tom pracovat i za španělského předsednictví. Já se trošku obávám, že právě Španělsko není úplně nejlepší ehm, zemí, která by právě tuto otázku, na kterou by byla nějakým největším expertem. A také se chci podpořit paní eh, Grostet. Hovořili jsme s profes, o tom s profesorem Toketelisem, který již není členem parlamentu. Hovořili jsme tedy o e, Alzheimerově chorobě. A e, chci říct si, že je nutné vytvořit lepší koordinaci mezi jednotkami, které provádějí výzkum, nemocí a také mezi klinikami, mezi klinickými pracovníky. Hovořili jsme o tom v Dubnu a mě zajímá, jak, se chcete, jak chcete dále budovat to, na čem jsme začali my. Děkuji, Zazi. Um, ehm, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministrině, chtěla bych se ještě vrátit k farmaceutickému balíčku. Za prvé, co se týče informací pro pacienty, tak podívejme se na chřipku H1N1. Eh, Zatím nevíme, jaké, jak to bude vypadat, nevíme, jaká bude, jak bude vypadat to očkovací látka, takže jak můžeme nutit farmaceutické společnosti, aby eh, plně informovali o všech eh, účincích této očkovací látky. Možná, když jsme se na to ptali středisku ECDC, tak paní Jakob na to nebyla schopna odpovědět. Co se týče informování pacientů, to už není nic nového pod sluncem, ale v každé členské zemi jsou jiné Eh, je jiná situace. Také každá země má jinou strategii, co se týče očkování. Některá země chce proočkovat většinu populace, jiná pouze rizikové skupiny. A včera nám paní Jakobs sdělila, že eh, nebude k dispozici dostatek informací o všech klinických účincích eh, té očkovací látky. Takže teď čekáme až někdy na konec listopad. To znamená, že ani nemůžeme ty pacienty podrobně informovat. Chtěla bych se zeptat, kdo odpovídá za informace o vedlejších účincích nebo obecně o účincích ve Švédsku? Protože třeba v USA se, eh, se některé eh, odpovědné orgány snaží zbavit té odpovědnosti. Takže jak je to ve Švédsku, kdo odpovídá za informování o účincích? Děkuji. Nyní pan Miroslav Mikolašič. Dobrý den, pane předsedo, vážená paní ministrině, vážený pane ministře, budu stručný. Chtěl bych poblahopřát kolegyně, kolegyně Rivazy, která velmi skvěle vystihla všechno, na co jsem se já chtěl zeptat. To znamená, chtěl jsem se zeptat na očkování proti sezónní chřipce a proti pandemické chřipce. Myslím si, že tam je velký problém a ta otázka, kdo nese odpovědnost, kdo je za to zodpovědný, zda to jsou farmaceutické firmy, nebo zda je to stát, respektive zda je to třeba předsednická země, tak ta otázka byla na místě. Také se ještě chci vrátit k dalším dvěma, dvěma nebo třem tématům. Velice mě zajímá otázka, která se týká směrnice o dárcovství orgánů a transplantací. Myslím, že by nám to mělo ležet na srdci. Já sám jsem lékař a vím, jaké potřeby v této oblasti jsou. Je také nutné poskytnout pacientům, kteří potřebují orgány k transplantaci tyto orgány co nejdříve. Chtěl, měli bychom v tom pokročit. Také eh, velice oceňuji skutečnost, že švédské předsednictví se zaměří na drogy, nebo že se jimi bude zabývat. I v nových členských států Eh, je to problém eh, zejména také s, eh, s drogami, které se používají nitrožilně a velice často drogy dokážou zničit mladým lidem život. Velice oceňuji, že švédské předsednictví se bude věnovat této otázce a doufám, že to bude mít nějaký konkrétní výstup. Děkuji, říká pan předseda. zpět, Petra. Děkuji. Děkuji. E, in úspěšnost tega boja je... A my se snažíme také v Evropské unii bojovat proti e, rakovině. A jsou tady máme také souvislost mezi rakovinou jater a žloutenkou B. A proto se chci zeptat, zdali švédské předsednictví se hodlá také zabývat rakovinou jater a začlení to do doporučení na screening. A potom byste také hovořili o zneužívání alkoholu, což je také ve spojitosti s rakovinou jater. Takže prosím, abyste se k tomuto vyjádřili. Edith Estrela. Edith Estrela. Muito obrigada. Eu gostaria de retomar a diretiva da, sobre... Děkuji. Já bych se chtěla ještě vrátit eh, ke směrnici o přeshraničním poskytování zdravotní péče. Dovolte mi zdůraznit eh, to, tu ideu eh, předchozího povolení. Není to pouze pro zajištění, pro pojištění pacienta, ale obecně to musí znamenat to, že ty zdravotnické systémy jednotlivých států budou schopné ty náklady unést. A to zejména e, pokud e, některé pokud se ty systémy liší. Myslím, že parlament to již ve své zprávě zdůraznil. Mám ještě další komentář, který se týká očkovacích látek. Již e, o tom někteří kolegové hovořili a já bych chtěla poukázat na některé nové zprávy, které eh, říkají, že ty očkovací látky mohou mít velice nepříznivé vedlejší účinky a to i na osoby, které jsou jinak zdravé. Takže otázkou zda mm, se mají lidé raději nechat naočkovat a riskovat možná mnohem horší zdravotní potíže než chřipku. Takže je zde otázka bezpečnosti vakcín. Bylo nám řečeno, že není dostatek času, aby všechny testy proběhly tak, jak by proběhnout měly. Ale já bych chtěla připomenout předsednictvu, že je to důležité. A také bych chtěla poděkovat za to, že se chcete věnovat tématu alkoholu a celkově vám přeji hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji, Korin Lipaš. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná, protože už eh, všechno, co jsem chtěla říct, bylo v podstatě řečeno mými předřečníky. Považuji za dost nebezpečné to, že v Evropské unii nebudeme mít dostatek informací o té chřipce H1N1. Jak budeme řešit situaci, kdy některé členské státy nebudou souhlasit s tou obecnou evropskou strategií nebo se strategiemi, které navrhuje středisko ECDC? Chci eh, pouze eh, zopakovat argument, který už zazněl od paní Berendt. Týká se to tedy důležitosti informací pro pacienty a pokud nebudeme mít dostatečné odpovídající informace pro veřejnost, tak se trošku bojím, jak to dopadne s těmi ostatními politikami. Děkuji. Nyní paní Kristýna Gutierrez. Děkuji, paní, děkuji pane předsedo. Já bych se chtěla věnovat mobilitě pacientů. Já jako Španělka podporuji tu úpravu, kterou máme, i když bych měla říci, že podporuji spíše verzi pacientů než tu rady, protože je skutečně skandální, jak se rada staví k dokumentu komise. Všichni víme, že tuto směrnici v této podobě nechceme. Pro ale je to už jenom otázka cti ji odmítnout. A proto si myslím, že bychom neměli následovat tuto semidemokratickou tendenci, že by se dále ještě diskutovalo o dokumentech komise, které přijal parlament. A další téma náklady. Není možné, aby ten, kdo všechno odešle, nakonec se rozhodne o tom, co všechno se bude platit. A poslední téma je chřipka. Momentálně ještě její dopady nejsou tak velké. Problém je v diagnostice ve Španělsku a možná i v jiných evropských zemích centra nejsou schopna tuto eh, chřipku prokázat, například s rozborem krve. Problém je v tom, že není možné rozumně provést diagnózu. A myslím si, že bychom se měli skutečně vážně podívat na celý postup, a to včetně diagnostiky, a je že se o tom nemluví tolik. Richard Zeber? Děkuji, pane předsedo. Fungující systém zdravotnictví také předpokládá, že náklady, které vznikají přes hraniční péči o pacienty, budou také proplaceny. Jeden z problémů státu s vyspělou zdravotní péčí eh, jsou právě v této oblasti. A švédské předsednictví chce, chce zasadit také o to, aby se náklady na péči přes hraničí uhradili rychleji. Jak to vypadá s tím voucherem a s tím předběžným povolením? má švédské předsednictví o tom, jak to udělat, aby to fungovalo v praxi a aby pacienti měli jistotu, že sami nebudou platit příliš vysoké částky. A poslední otázka. Alkohol je přiměřené uspořádat pouze konferenci. Víme, že mladí lidé v členských zemích, bohužel i v té mojí, inklinují čím dál tím více k alkoholu a je, stává se z toho sociální problém. Nemohla by zde švédské předsednictví reagovat ještě intenzivněji? Děkuji. Žil, paní. Ano, poté, co už kolegové kolegyně hovořili o chřipce AH1N1. Chci také já něco říci. Generální ředitelka VTO řekla v této otázce před několika týdny, co potřebujeme při potírání této chřipky. Potřebujeme politické vedení, potřebujeme dobrý plán pro boj proti chřipce, ale také dobrou koordinaci. A zde se cítíte být osloveni vy, pro příštích šest měsíců. A vy si musíte uvědomit eh, to, že zde zastáváte vedoucí úlohu. To platí pro oblast chřipky, ale i pro další lékařská témata, eh, u kterých si můžeme položit otázky, například jsou to vedlejší účinky při očkování, anebo také velikost dávky. Generální ředitelka VHO o tom také hovořila. Když se dotkne choroba 30 obyvatel obyvatel, 6,5 miliard, tak to znamená také určité věci. Mladí lidé mohou například umřít na tuto chřipku, takže my potřebujeme mít příslušné informace a možná, že nám je můžete dodat. Děkuji, Krista Klausi. Děkuji. Vážená předsedkyně rady, otázka pandemie, tou se skutečně zabýváme neustále. Možná, že jsme konfrontováni s otázkami, na které ani nemáme odpověď, ale vy jste také upozornila na společný nákup látek pro ty země, které to je zatím nepoptali u výrobců. A existuje zde riziko, že bychom nakonec neměli dostatek očkovací látky, že ji nebude vyvinuto dostatečné množství. A co v této věci chce podniknout komise a zvláště rada, abychom měli dostatek očkovací látky a jak bude rozdělená? Protože to bude také velká výzva pro vás. Na vašem ministerstvu se zabýváte agendou veřejného zdraví a seniorů. To je velká výzva, když si uvědomíme stárnutí populace v Evropě. Zde bych ráda upozornila také na označování potravin v souvislosti se seniory. Prosím, postarujte se o jasné, jednoduché a dobře čitelné označování a aby informování starších lidí v oblasti zdraví a potravin mělo prioritu. Budete se věnovat otázkám alkoholu, ale prosím používejte spíše označení zneužívání alkoholu, pak vás všichni podpoříme. Jde o to pohlížet na věci diferencovaně Nejde o skleničku vína, kterou si člověk dá k dobrému jídlu, to je kultura v Evropě, ale jde o zneužívání alkoholu a chudobu a zneužívání alkoholu a těhotenství. To jsou témata, které musíme čelit a to vás podpoříme. Ano. A poslední, eh, Chacej Markakis. Děkuji za slovo, já jsem se přihlásil, protože jste řekli, že se nebudete dále zabývat projektem informování pacientů. A musím říci, že to nechápu a chci proti tomu ostře kritizovat a mluvím přímo k vám osobně, protože vy sám podporujete tento systém a myslím si, že není lepší doba než systém, který jsme exportovali ze Švédska, který jsme téměř povýšili na úroveň EU, systém FAS. Kdo by se o tento systém měl zasazovat jiný než švédské předsednictví? Proto skutečně nechápu to, co jste oznámil. Je proto e, váš premiér, evropská ministrině se mnou včera hovořila, potvrdila mi, že Švédsko je pro. A máte zde švédského zpravodaje, který je ze strany, která je ve Švédsku ve vládě, opravdu není lepší příležitost než to, že práce, kterou jsme se zabývali deseti lety, a abych vás pochválil, povýšili jsme ji na švédskou úroveň, nyní necháme stranou, protože proto není většina v radě. Zde je to prostě výzva pro to, abyste pracovali na tom, aby vznikaly většiny, vznikaly kompromisy. My si totiž nepřejeme, abychom v roce 2009 oznámil, že nechceme informovaného pacienta, který je své právný. Včera se hovořilo o otázce reklamy, ale není to otázka etiky, je to otázka zdravotních pojišťoven, které říkají, informovaný pacient je eh, příliš drahý. A to přece takto nejde. Děkuji. Es war ein Marathon an äh, Fragen und Kommentaren. Sie sehen, wie viel Kompetenz hier im Ausschuss ist. Ano, děk, to byla celá řada otázek a nyní na pětě budeme naslouchat vašim odpovědím. Kdo začne? Gören nebo Maria? Prosím, Goran Heglund. Děkuji, to bylo opravdu hodně otázek a na některé dokáži odpovědět a doufám, že se mi to také podaří řádně. Chtěl bych vytvořit z těch otázek takové skupiny. Celá řada otázek se zabývala právě pacientů, to spadá do mé pravomoci. Potom tady byly také otázky týkající se léků, otázky, které s tímto souvisejí a potom také dárcovství orgánů. To zde také zaznělo a já se pokusím na to reagovat stručně, ovšem výstižně. Pokud se týče volné mobility pacientů, tak to je pro mnohé mimořádně důležitá otázka. A švédské předsednictví hodlá toto dokončit za našeho předsednictví. Jiný úmysl nemáme ale také zaznívají různé argumenty z jednotlivých členské, členských zemí a prezentují různé názory. A my se snažíme vytvořit většinový názor a vytvořit tedy návrh, který bychom předložili na druhém čtení. My se budeme snažit tuto většinu sestavit, musíme najít zlatou střední cestu a jde také o to, že zde existují národní zájmy, také zde sehrává svou roli kvalita. Je tady celá řada různých názorů a my se budeme snažit o uh, zlatou střední cestu. Potom také otázku voucherů které by se udělovaly již předem, aby lidé nemuseli platit, tak toto má také mimořádný význam, protože jinak by pouze bohatší mohli dovolit eh, léčbu v zahraničí. A tato otázka je velice důležitá a jí se také velice intenzivně zabýváme. Potom také schválení předem což je důležitá otázka a na tuto na otázku jsou nejrůznější názory v radě. A my musíme zvážit různé názory. Chceme také se dostat k dohodě a chceme také zlepšit možnosti občanů v oblasti mobility, ale v některých otázkách máme ještě potíže, ovšem tady také existuje jistá politická vůle. Také já chci, abychom v tomto tématu pokročili za eh, našeho předsednictví. A jde nám opět zde o vytvoření většiny, jinak bez většiny samozřejmě žádný pokrok neuděláme. Potom také otázka léků celkově. balí, farmakologický balíček se sestává ze tří částí a ve všech částech nemáme předpoklady pro vyřešení veškerých otázek za švédského předsednictví. Ve všech třech částech se nám nepodaří docílit schody a proto se snažíme uh, docílit schody v, eh, ve dvou částech. Takže eh, informační část je velice důležitá, ale tu zřejmě nedokážeme dotáhnout do konce za švédského předsednictví. Tady byly vzneseny ty nejrůznější otázky a také některé země s tím mají ústavně právní problémy a tyto ústavně právní problémy nelze jednoduše vyřešit za šest měsíců. Musíme eh, jimi zabývat eh, dohloubky a proto se musíme ubírat jinou cestou. Otázky týkající se léků pro vzácné nemoci takže začnu o němi vzácnými nemocemi. Členské země dospěli ke schodě na základě doporučení rady a my vidíme, že je zde nutnost více spolupracovat, především v oblasti databank, tak, aby znalosti tekly také přes hranice je těžké a je předčasné o tom říci více. U vzácných nemocí předložilo i švédskou iniciativu. Zde existuje pilotní projekt protože je jasné, že vzácné nemoci jdou ruku v ruce se vzácnými léčivy. 27.7. byla konference a domluvili jsme se na tom, že bude zahájen pilotní projekt a bude se využívat stávající know-how, které bude dále zlepšováno. Na podzim budeme na tomto pilotním projektu dále pracovat. V jednotlivých zemích se tento pilotní projekt týká jenom několika málo osob, ale tyto lidé mají také právo co na co nejlepší péči a proto si hodláme také přeshraničně vyměňovat znalosti tak, aby bychom mohli usnadnit péči těchto osob. Nyní se dívám, kolik otázek spadá do mého, mé oblasti kompetencí. Otázky týkající se očkování spadají do kompetencí paní Larson a ještě dárcovství orgánu. To jsem opomněl. My spolupracujeme těsně se španělskými kolegy, kteří jsou zde zřejmě nejlepší oni opravdu mají výborný systém darování orgánů a myslím si, že Španělé budou v této oblasti postupovat skutečně co nejlépe jde o to, abychom našli bezpečné a transparentní procesy, které povedou k darování orgánů, protože některé členské země musí ještě vykonat základní přípravnou práci eh, například eh, se to týká například také počtu osob, které jsou ochotny darovat orgány. Tady musíme začít na národní úrovni, ale také samozřejmě to přesahuje i na evropskou úroveň. Jde a nyní kolegyně Larson. On maso. Já vám děkuji. Děkuji také za váš zájem a zápal a to množství zajímavých otázek. Doufám, že i mé odpovědi budou dostatečnými odpověďmi na vaše otázky. Pokusím se je totiž trochu schrnout. Časté otázky se týkaly seniorů a chřipky. A tím bych také začala. Existuje demografická změna, ke které dochází ve všech členských státech. Lidé stárnou. A je to něco fantastického. Je to úspěch našeho systému. Na druhé straně ovšem je to také tak, že mnoho starších lidí žije déle aktivním životem a to bychom samozřejmě měli také umožňovat i delší možnost aktivně působit v pracovním procesu, protože i to je prospěšné pro zdraví. Měli bychom být ovšem také ochotní poskytnout péči v okamžiku, kdy vzniká potřeba této péče. A se stárnutím se e, také přidávají například neurodegenerativní choroby demence, Alzheimerova choroba. Péče o seniory je samozřejmě primárně kompetencí národních států, ale můžeme samozřejmě získat mnohé, když budeme spolupracovat v jasně definovaných podobách a když budeme spolupracovat intenzivněji než předtím. Proto mám také radost z naší dobré spolupráce v rámci trojky, a to právě v otázkách seniorů. Je důležité, že se tato otázka zas a znovu objevuje také na politickém programu Evropské unie. A já to chci podtrhnout také během švédského předsednictví. Téma seniorů by mělo hrát permanentní roli a být neustále, objevovat se neustále na politickém programu EU. Vytváříme různé statistiky a srovnávání a z toho vyplývá, že se to také vyplatí výrazněji se angažovat o péči o staré lidi. Pokusíme se v této věci nejprve sformulovat závěry rady. To by mělo být v prosinci. Vycházíme přitom z toho, co bude projednáno na konferenci expertů v září. Je to ústřední téma, důležité téma. Měli mělo by mít trvalejší status na programu Evropské unie. Je důležité se těmito otázkami zabývat, protože se nám to vyplatí, také co se týče péče o seniory v naší společnosti. Další téma je otázka chřipky. To je téma, které bereme skutečně vážně. To chci skutečně zdůraznit a je důležité, abychom zde nepromarnili čas. V této souvislosti jsme také svolali specifickou radu ministrů, abychom se na ní věnovali výhradně otázce chřipky. Nemůžeme čekat až do prosince. Je třeba jednat už předem. A u chřipky je to také tak, že to je něco, co je v kompetenci členských států. My jsme se připravovali, existuje společná agentura pro infekční choroby, jednotlivé plány členských států byly analyzovány a zpracovány, vznikla doporučení a určitě existují oblasti, kde je možné pozitivně spolupracovat a to generuje přidanou hodnotu. Zde je samozřejmě v čele VHO na mezinárodní úrovni. A to musíme respektovat také v EU, ale samozřejmě vzniká přidaná hodnota i posílenou spolupráci v rámci EU. I na úrovni EU je politická vůle ke spolupráci a proto chceme formulovat strategii, která by měla být přijata potom 12. října. Na politickém programu jsou různé otázky, které se budou projednávat. Už jsem o tom hovořila ve svém úvodním projevu. Informační kampaně, tomu by se také chtěla věnovat. Já zde v hotelu v Bruselu bydlím v hotelu a tam již eh, byly vyvěšené informace ECDC, že jednotlivé orgány už působí, odvádějí konkrétní práci, ale v jednotlivých státech jsou jistě různé věci, které lze ještě zlepšit. Také některé věci lze dělat společně, posílit informovanost. Další otázka je otázka solidarity. Jak se zachováme, pokud nám nestačí množství očkovacích látek? Pak to bude také téma dalšího prodeje, například těch vakcín, které v nějaké zemi zbydou. Eh, to jsou složité otázky, můžou tam být různé právní výhrady, ale to jsou otázky, které momentálně řeší komise. A my samozřejmě budeme intenzivně a úspěšně spolupracovat s Evropskou komisí. Téma očkování, očkovací látky a bezpečnost očkování. Zde si jsem velice jistá, že to, co se zkoumá, kontroluje, bude představeno, bude fungovat dobře. Máme agenturu EMEA a také máme kontrolní systémy v jednotlivých státech. A když bude očkovací látka hotová a schválená, tak se můžeme cítit bezpeční. Jde právě o to vyvinout bezpečnou očkovací látku. Proto musíme ještě čekat, než proběhne kontrolní fáze. A musíme také dodržet doporučení. Například se zde hovořilo o očkování dětí a očkovacích látkách pro děti. Děti do tří let by ještě měly vyčkat ale brzy by mělo být již možné očkovat děti ve věku 6 měsíců, ale tam je důležité dodržovat doporučení. Je důležité, aby národní orgány zde intenzivně spolupracovaly s ECDC a také s VHO. Objevují se různé zprávy a informace. Pokud jsou v rozporu, je třeba jít ke zdroji. Já jsem se nyní dozvěděla, že ECDC zde o něčem informovala. To je pro mě nová zpráva. Já jsem kontaktovala orgány v naší zemi, ale je možné, že mezi tím přibyly nové informace. Zatím nemáme úplně všechny odpovědi. Ono to také není možné a musíme se s tím vyrovnat, že některé odpovědi nalezneme až ex post. Bereme téma velice vážně, přikládáme mu velkou prioritu, bude svolána k tomuto tématu rada ministrů a chceme se zaměřit na ta témata, která mohou vytvořit na úrovni EU přidanou hodnotu. A je důležité očkovat obyvatele tam, kde je to potřebné. Otázka alkoholu. Zazněla zde podpora, zaznělo zde, že to je důležitá iniciativa celosvětovém měřítku je evropská populace při konzumaci alkoholu skutečně v čele a měli bychom se nad tím zamyslet, co nám to tedy říká a měli bychom se tomuto tématu věnovat i na radě ministrů. Je to téma veřejného zdraví, které je třeba brát skutečně vážně i u mladých lidí pozorujeme stejné problematické trendy, co se týče spotřeby alkoholu. Na avizované konferenci chceme vytvořit závěry rady, které by měly určitý účinek. Potom jednak Poslankyně se ptala na sdělení komise ohledně kvality zdraví. To by mělo být předloženo v prosinci, takže to už potom nebude spadat pod naše předsednictví. A Christopher Fjellner se ptal na žvíkací tabák, na švédský snus. Toto téma nebudeme řešit během švédského předsednictví. Děkuji vám. Děkuji předsedům rady. Budeme se těmto tématům intenzivně věnovat a my vám přejeme hodně úspěchu, protože lidé venku očekávají, že jim EU něco přinese v této oblasti. Děkuji vám, uzavírám tímto tuto schůzi a uvidíme se opět 30. září.